Další bod na našem programu jsou otázky k ústnímu odpovědní eh, pro komisi. Na první otázka pochází od paní Blinkevičute a měl by je eh, zodpovědět pan Ondor. Uh, Násilí na ženách je porušením základních práv a Evropská komise by chtěla potvrdit svůj eh, závazek bojovat proti těmto eh, trestným činům. Není možné to odůvodnit nějakými tradicemi, zvyky nebo náboženskými, eh, nebo náboženským přesvědčením. Komise je pevně odhodlána bojovat proti násilí na ženách. Je to obsaženo také ve sdělení komise z dubna tohoto roku a ve stokholmském programu se klade velký důraz na ochranu obětí těchto zločinů, zejména pokud jsou eh, odbětmi eh, zmrzačení genitálních orgánů. Komise v současnosti eh, vypracovává strategii pro tento boj, která by měla být přijata v první polovině roku 2011. A to strategie by se měla zaměřovat právě na násilí páchanému na ženách. březnu Evropská komise posílila eh, svůj závazek podporovat rovnost mezi pohlavími a bojovat proti násilí páchanému na ženách tím, že předložila chartu žen. Ta byla diskutována v, červenci, pardon, v červnu v Evropském parlamentu a cílem této charty je vytvořit účinný rámec proti tomuto jevu. Jsme odhodláni posílit naše opatření, a to jak legislativní, tak jiná, abychom potlačili násilí páchané na ženách a mezačení pohlavních orgánů. Místopředsedkyně komise Reding oznámila opatření na posílení rovnosti mezi pohlavími a komplexní opatření eh, v tomto smyslu je součástí této strategie. Komise vidí souvislost mezi násilím na ženách a ochranou svědků, pardon, ochranou oběti, Opatření v tomto smyslu e, tedy jsou na sebe navázané. Komise také vítá usnesení Evropského parlamentu k těmto otázkám, včetně usnesení o potlačování násilí na ženách. Jeden, jedna ze současných studií je studie ehm, proveditelnosti přijetí další evropské legislativy, která by měla vést k zabránění násilí na ženách a na dětech. Výsledky této studie budou prezentovány na konferenci na vysoké úrovni, která se bude konat v Bruselu ve spolupráci s belgickým předsednictvím 25. a 26. listopadu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaře. Nyní dvě doplňující otázky. První od paní Blinkevičů, té máte slovo. Pane předsedo, pane komisaři, děkuji vám za podrobnou odpověď na moji otázku. Nicméně musím konstatovat, že stále postrádáme dostatečné množství srovnatelných dat jak na úrovni evropské, tak na úrovni členských zemí. Data, která by popisovala ukazatele násilí na ženách. Evropská komise eh, by měla předložit plán, který zajistí srovnatelnost takovýchto údajů napříč evropskými zeměmi. Eh, jinak se těžko něco změní. Bez mikrofonu. microphone again? It works now? Yeah, thank you. Uh, as... Ze strachu uh, ženy často uh, mlčí a my víme zejména o takovýchto případech v islámských zemích. Podle Amnesty International uh, je nějakých 30 až 50 žen v těchto zemích týráno ze strany EU by bylo dobré, kdyby se tato studie e, de facto rozšířila i na další prostor, včetně Turecka, abychom získali lepší přehled o situaci zde. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Pane předsedo, já plně souhlasím s tím, že je velice důležité sbírat spolehlivá data a ukazatele. Já vás mohu ujistit, paní poslankyně, že sběr těchto dat a vymýšlení indikátorů bude součástí strategie, kterou jsem zmínil ve svém původním prohlášení. Já bych chtěl také ještě ujistit členy tohoto parlamentu, že my myslíme také na tu externí dimenzi, když hovoříme o potírání násilí na ženách. A ta se týká zejména zemí, které jednají o vstupu do Evropské unie a mají tudíž intenzivní kontakt s Evropskou komisi a my tedy eh, můžeme o tom s nimi hovořit. Děkuji. A nyní otázka 22, otázka paní Hákinové o regulaci. Pane komisaři, máte slovo. President. Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, chci poděkovat paní poslankyni za její dotaz. Jak víte, strukturální fondy jako Evropský rozvojový fond a sociální fond jsou eh, eh, řízeny eh, orgán, který je zodpovědný za řízení těchto fondů a implementování operačních programů. Má zajistit, že dané operace jsou vybrány pro spolufinancování na základě kritérií operačních programů v členském státě a podle daných pravidel EU. Jsou dvě pravidla pro relokaci 1083 2006 stanoví opatření, které se týkají Evropského rozvojového fondu, Evropského sociálního fondu a také fondu soudržnosti. První je v eh, úvodním ustanovení 42, které stanoví, že eh, při velkých investičních projektech komise musí mít veškeré informace potřebné, aby mohla zvážit, zda finanční pomoc fondů nebude znamenat značnou ztrátu eh, pracovních míst někde jinde v EU, tak aby bylo zajištěno, že komunitární financování nebude podporovat relokaci v rámci EU. Druhá reference vztahuje k článku 57, který stanoví, že řídící orgán nebo členské státy musí zajistit, že spolufinancované investice se udrží mm, po následujících pět let po dokončení operace na daném místě tam, kde eh, kde nedojde k to, dodržení těchto podmínek, mají být peníze navráceny zpátky do EU. Eh, je také zapotřebí psát implementační zprávy ohledně eh, takovéhoto nedodržení podmínek u investic. A komise následně v takových případech informuje členské státy. Komise a členské státy musí zajistit, že podnikání, která byla předmětem eh, vracení eh, finančních prostředků do eh, zdrojů EU nepovedou k zhoršení situace v nějakém jiném regionu nebo v členském státě. Tyto fondy jsou zaměřené na zlepšování pra- pracovních podmínek a sociálních podmínek v Evropské unii. Také je tu požadavek pro investice, že se mu že pro regionální pomoc a pomoc při zaměstnanosti v, při rozvoji je třeba udržet na daném místě nebo daném projektu pro následujících pět let. Komise Komise zaznamenává takovéto případy, pokud jim dojde. Co se týče zveřejňování údajů, členské státy které společně sdílejí eh, zprávu takovýchto fondů, musí zví, eh, zveřejnit eh, seznam konečných příjemců. Tento seznam můžete najít na webových stránkách například sociálního fondu a najdete tyto informace i v členských státech. Děkuji vám, pane komisaři, paní Harkinová. Děkuji, vám. Děkuji pane předsedající. Já vám děkuji za vaši velmi obsáhlou odpověď. Myslím, že je důležité, abychom byli konsistentní v naší průmyslové politice. Mám ještě jednu doplňující otázku. Vy jste hovořil o úvodním straně 42, o, o tom, že eh, financování společenství nebude financovat eh, přesun výrobních kapacit. Máte nějaký způsob kontroly po té, co proběhne financování ze strukturálních fondů, aby ty společnosti eh, nevyužívaly pomoci v jiných zemích, tam, kde otevřou své továrny. A pokud tak udělají, tak jaké to bude mít důsledky? Děkuji, pane komisaři, můžete odpovědět. Pane předsedající, paní poslankyně, Existuje monitorovací systém, který sleduje situaci ve čenských zemích. Ti, kteří to mají na starosti, spolu komunikují, takže ta kapacita tady je sledovat, co se děje v více členských zemích. A pokud dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem, tak je tady možnost ty informace si předávat a aplikovat eh, nápravná opatření. Děkuji vám, pane komisaři. Pan Sikierský tady eh, evidentně není, takže jeho otázka odpadá. My vám děkujeme, pane komisaři, pro mm, zatím za vaše odpovědi, za to, že jste mezi nás přišel a poprosili bychom pana komisaře Ettingera, aby se posadil na vaše místo. A první otázka na pana Ettingera je číslo 24 a pochází od pana Tarabely. Jste mm, pane komisaři, tak můžete. It's number 04, 04. Wenn wir die Energiepreise betrachten und když eh, se zaměříme na ceny energií a to, jak v poslední době narostly, mm, vidíme eh, různé příčiny. Komise přijala řadu opatření v rámci evropské konkurence, eh, například vůči německým podnikům E.ON a AVG, nebo ve švédském případě eh, u podniku, který zajišťuje přepravu. A toto se bude výrazným způsobem promítat do cen energii v Evropě. Já slyším už měsíce od eh, příslušných ministrů, eh, že cílem opatření, která se přijímají, je ochrana spotřebitele. A my všichni se snažíme jasně a transparentně a nediskriminačně definovat pravidla. Pokud se týče konkrétních účtů pro spotřebitele, zde platí a národní předpisy. To znamená, že členské země mohou upravovat strukturu a předepisovat, jak má vypadat takovéto vyučtování. My se můžeme navzájem informovat, benchmarky, eh, řídit se vhodnými a osvědčenými postupy. Existuje pracovní skupina, která se zabývá výzkumem nejlepších praktik v oblasti účtování a výstupy z této skupiny jsou také k dispozici. Eh, třetí energetický balíček pro vnitřní trh obsahuje také ustanovení o tom, jak často se mají provádět odpočty a také se tam řeší otázka inteligentního měření. Pohybujeme se směrem eh, k vypracování karty eh, pro evropského spotřebitele, eh, která de facto už tři roky víceméně existuje. A jednotlivá opatření na národní úrovni jsou regulována a jsou také právně závazná a my budeme dále pracovat na jejich rozvoji. Děkuji. Já ještě chci připomenout, že budeme muset eh, uzavřít toto zasedání 2030 a k této otázce dáme možnost celkem čtyřem eh, poslancům možnosti se dále dotazovat ale další už asi, na další už asi nepřijde. Takže jako první pan Tarabela. Děkuji vám, pane komisaři. Studie, kterou eh, zařadila Národní banka Belgie, se hovoří o eh, fluktuacích cen elektřiny v Belgii a také o tom, že je potřeba zlepšit transparentnost konečných čen pro spotřebitele. Objevilo se několik problémů od doby, kdy byl tento trh legalizován federální belgický regulátor, regulátor vyslovil své znepokojení s tím, jak funguje hospodářská soutěž. Že je tedy potřeba eh, prosadit tu chartu, o které, kterou jste oznámili před třemi lety, protože liberalizace eh, by neměla znamenat eh, otevřené dveře ke zneužívání postavení spotřebitelů. Já se vás chci zeptat, jestli urychlíte toto rozhodnutí vytvoření té charty spotřebitelů. Děkuji vám. Děkuji, nyní paní Na půl minuty. Thank you, Mr. Chair, Mr. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Tak eh, já eh, bych eh, se nechtěla zmínit na téma transparentnost vyúčtování u domácností. A zajímalo by mě, zda máte v úmyslu vytvořit společný rámec, který bude obsahovat nějaká doporučení o tom, jaká minimální, jaké minimální údaje, minimální rozsah údajů na eh, vyúčtování, tak aby to bylo jasné a aby to bylo srozumitelné také spotřebitelům. Pan Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, je samozřejmě skvělé, že se snažíme bojovat proti nedostatku transparentnosti, protože bez transparentnosti nemůže existovat zdravá konkurence a bez zdravé konkurence nejsou eh, spokojení spotřebitelé. Eh, pokud se týče eh, některých přenosových sítí, jejich provozovatelé nedávají k dispozici plnou kapacitu svých sítí a brání některým poskytovatelům, některým dodavatelům v přístupu na trh. Eh, hodlá komise zakročit v tomto směru? Děkuji. Pane komisaři? Všechny vaše otázky eh, jsou správné a ukazují na to, že ještě nejsme u cíle. Liberalizace energetického trhu má smysl pouze tehdy, když bude existovat konkurence, transparentnost a možnost eh, napojit, respektive spojit spotřebitele s dodavatelem. To znamená, že v těch našich balíčcích směřujeme právě tam a mnoha řízení o poručení smluv ukazují, kde členské země dosud neprovedly správné předpisy. My doufáme, že v brzy budeme u cíle. U třetího balíčku čekáme na jaro příštího roku a do té doby musí všichni jasně říci, kdy bude tento balíček implementován my víme, že skutečně existují vedení, které, která jsou nevytížená navzdory dostatečné poptávce. A jestliže e, máte konkrétní informace, prosíme, abyste nám je dali k dispozici a my se jimi budeme skutečně důsledně zabývat, poněvadž nám jde o to, aby každé vedení bylo volně přístupné všem. A to platí také u plynu, kde ta poptávka je. Jinak od začátku, respektive na začátku příštího roku chystáme eh, postupovou zprávu o tom, jak na tom jsme v oblasti eh, trhu s plynem, tak aby jak národní politika, tak také zdejší parlament věděl dobře, že eh, hodně hovoříme o elektřině a plynu spíše jen obecně, ale eh, nevždy se všechno realizuje. Pokud se týče transparentnosti při vyučtovávání, ano, to chceme a my chceme, aby to členské země také eh, uváděli do praxe. My si myslíme, že kromě tématu společného trhu je ve hře také Eh, školení, respektive vysvětlování věcí spotřebitelům. Eh, jak řečeno, je třeba, aby se neustále sledovalo eh, přímo na místě u spotřebitele, jak na tom je a dále kompetence a sledování celého trhu. Toto je cesta vpřed. Number 25 by Mrs. Přejdeme k otázce 25 od paní eh, Tykau. Prosím, pane komisaři. Pane předsedající, dámy a pánové, je v našem zájmu eh, podporovat rozvoj inteligentní energetické infrastruktury máme pouze omezené praktické zkušenosti s těmito takzvanými smart grids a měli bychom postupovat opatrně. Jedna studie od komise, která byla připravena před dvěma lety, vychází z předpokladu, že za deset let by to mohlo pomoci snížit spotřebu elektřiny o 9 a ta úspora by měla být asi 7,5 miliardy euro za rok. Eh, také by se zlepšila bezpečnost a jistota pro spotřebitele. Tato síť by umožnila inteligentní monitoring eh, proudění eh, elektřiny a zlepšit spolehlivost výkonu sítí, přenosových sítí a také spotřebitelé by mohli lépe řídit a šetřit s energiemi. Tyto výhody eh, by ale, si ale vyžadují masivní investice do této infrastruktury. Některé členské státy už udělaly první kroky k budování takovéto sítě, například Švédsko, Itálie, už eh, pokryly téměř 100% zákazníků s těmito inteligentními měřiči Eh, pilotní projekty eh, probíhají v dalších zemích. Komisie podporuje plošné zavádění eh, této inteligentní měřící techniky, tak jak se to stanovuje, nebo v rozsahu, který je stanoven směrnicí. A také jsme zřídili pracovní skupinu pro tyto inteligentní přenosové sítě, ve které sedí zástupci průmyslu, spotřebitelů a regulátorů, kteří prověřují pobítky, e, účelnost, e, e, určují, kde je největší potřeba tyto zavádět, jestli jsou potřeba, jestli potřeba vytvářet nové normy a tak dále. A v příštím roce by měly být k dispozici výsledky této pracovní skupiny a my je tady rádi odprezentujeme. To sdělení, které zmiňuje paní poslankyně o regionálních iniciativách, má více cílů a neomezuje se pouze na inteligentní sítě. Budoucí sdělení komise se vyžaduje konsultace členskými státy a dalšími aktéry a zahrnalo by, by kromě elektřiny také zemní plyn. Takže tady jde o spolupráci mezi regiony, o řízení regionálních iniciativ této oblasti také role agentury pro spolupráci energetických dohodových orgánů EISA je důležitá. A agentura se začne těmto úkolům věnovat eh, na jaře. Chceme dosáhnout eh, energetické cíle, a to nejenom na úrovni Evropy, ale na úrovni regionu a to chceme výslovně podpořit našimi opatřeními. Thank you, Děkuji, pane komisaři, paní Tyka. Děkuji vám, pane komisaři. Ráda bych se vás otázala ještě na jednu věc. Inteligentní sítě eh, budou eh, velkým příspěvkem k energetické účinnosti. Pomohou nám zjistit, kde jsou nějaké eh, rezervy eh, v, ve spotřebě, kde eh, můžeme zúčelnit spotřebu. Ale jaké máte výhledy do budoucnosti, do finanční perspektivy a středobém horizontu? Pane komisaři, máte slovo. Jak určitě víte, byl již schválen plán který se na to zaměřuje a v příštích týdnech v komisi rozhodneme v rámci toho, té revize a také potom ve výhledu na budoucí období, kam bychom měli nasměřovat eh, investice v oblasti energií a to budou muset schválit členské státy, řekněme paušálně, aniž bych se chtěl chovat nekolegiálně, tak si myslím, že tyto prostředky, které jsou v tom plánu SET a které byly obsaženy ve stimulačních balíčcích, by měly pokračovat, pokud se osvědčily. A proto bychom měli udržitelným způsobem investovat do energetické infrastruktury v celé Evropě. a vybavit eh, příslušným způsobem jednotlivé obce nebo domácnosti. Thank you very much. Děkuji. A teď eh, se dostáváme k otázce číslo 26 pana Čuntise. Možná, že se dostaneme ještě až k otázce paní Jakoliny, ale obávám se, že otázky 29, 31 a další eh, budou zodpovězeny písemně, jakož zde nejsou přítomně příslušní poslanci. Takže, pane komisaři, otázka 26, máte slovo. Tak to se týká řecké energetiky a její restrukturalizace. Dá se předpokládat, že otevření tohoto trhu pro konkurenci eh, povede k efektivnějšímu rozdělení a využití zdrojů a také k růstu a zaměstnanosti v energetice, což se postupně přelije do dalších hospodářských odvětví. Nyní jde o rozhodnutí o to, jak nejlépe eh, tato energetika může být přeuspořádána. Eh, hovoříme o unbundlingu a mm, takováto, ten postup je velice důležitým opatřením z hlediska konkurenceschopnosti. V současné době ovšem mohou existovat eh, rozpočtové důvody eh, k privatizaci části nebo možná i celé energetiky. To se týká například elektráren zejména uhelných a také eh, sítí. Tady jde skutečně o příjmy a o fungování celého energetického sektoru a samozřejmě záleží na řeckém státu, jak k tomu přistoupí. V současné době existuje monopolní distribuční eh, společnost, a e, v současné době existují, existují e, požadavky, které jsou kladeny na hnědouhelné elektrárny. Důležité je, aby řecká vláda s námi udržovala dialog, poněvadž v současné době plní určité měnové požadavky a je třeba, aby partnersky spolupracovala také s regiony v Řecku. Pokud se týče spotřebitelských cen, vláda stanovila kategorie, ovšem tyto kategorie jsou nejednotné a mnohdy nerespektují velkoobchodní ceny. To znamená, že příslušné ministerstvo v současné době pracuje na racionalizaci cenové struktury. My se domníváme, že spotřebitelské ceny by měly být odvozeny od nákladů, tak, aby spotřebitelé byli motivováni k úsporám a podobně také distributoři. Ceny energií v Řecku jsou v současné době velmi nízké a to je dáno také poměrně levnou výrobou v hnědouhelných elektrárnách a také hydroenergie je již eh, dostatek podporovaly silné deště v minulosti. K tomu budou přistupovat další faktory. Eh, budou, bude se přecházet více na plyn, který je dražší. Eh, dále se musí plnit také ekologické předpisy a zároveň bude klesat kapacita hydroelektráren vzhledem k tomu, že už se normalizovaly Eh, srážky. Čili toto jsou faktory, které povedou ke zvyšování cen eh, ruku v ruce s liberalizací trhu. Je tedy důležité, aby systém byl co nejefektivnější a aby opět ceny byly co nejníže, jak pro spotřebitele soukromé, tak pro hospodářství. Děkuji. Nyní pan Hazi Giorgio a potom pan Podimáta a další. Tak nejdřív Van Hazi Georgiou. Pane komisaři, Memorandum o porozumění mezi Řeckem EU a Mezinárodním měnovým fondem stanoví, že je třeba postoupit k racionalizaci tarifů, a to postupně do června 2013. Jinými slovy, řecká vláda je žádána, aby zvýšila tarify pro spotřebitele. A to především u těch nejzranitelnějších skupin. Samozřejmě, že to bude mít svůj dopad na rozvoj a růst Řecka. Takovýto nárůst eh, tarifů nebude mít dobrý dopad. Minulý týden jsme slyšeli od pana Rena, že e, situace nevypadá dobře. Co se tedy děje teď e, ohledně inflace? Thank you, Mr. Podimata, Děkuji vám, pane, podima, e, pan, děkuji vám a nyní paní Podimáta. Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, vy jste ve své odpovědi zmínil oddělení vlastnictví energetické přenosové sítě od zdrojů. Řecko, podobně jako další země, můžete mi to prosím eh, potvrdit, zda tyto země jsou tedy, eh, mají svobodu eh, zvolit si libovolný ze tří modelů pro toto oddělení vlastnictví, to takzvané unbundling. Mohou si tyto členské státy vybrat jeden ze tří modelů? Můžete nám to potvrdit? Pan Papa Nikolao. Děkuji vám, pane předsedající, pane komisaři. Dej je státní elektrárenský podnik, který dobře funguje. Samozřejmě, že je tu krizi, krize, ale já se teď chci zeptat, zda Předtím, než komise přistoupila na tyto návrhy, studovala dopady takovýchto návrhů, například co se týče eh, pracovních míst, které by se mohly eh, ztratit eh, v tomto státním elektronickém podniku. Děkuji vám, pane komisaři, máte slovo. ich betrachte die entwicklung in griechenland mit großem my sledujeme vývoj v Řecku s velkým zájmem a s respektem, s respektem před vládou, která ze své situace upírá zrak vpřed, přijala rozsáhla opatření, úspory, snižování výdajů, reformy a která v partnerství eh, s komisí a s evropskými orgány a světovými orgány také. Dělá všechno proto, aby došlo ke konzolidaci rozpočtu a aby takto přispěla ke stabilizaci eura. My samozřejmě vidíme širší souvislosti, ale je jasné, že v současné době nemůžeme suspendovat na několik let pravidla společného trhu, není to jenom takové nějaké právo, ale je to skutečně povinnost odbourat monopoly na společném trhu, prosazovat liberalizaci a to ve prospěch spotřebitele. Pravidla společného trhu to není žádná novinka. To je věc, která se musí plnit. Já velice rád aby toto memorandum porozumění bylo vykládáno pragmaticky, nikoli restriktivně. To znamená, že je třeba, aby opatření, která Řecko přijímá, byla únosná. Pokud se unbundlingu týče, zde nepředpisujeme to, že všechno musí být rozprodáno. My hovoříme o transparentnosti, my chceme, aby dosavadní vlastník distribučních a přenosových sítí nezasahoval do operativy týkající se těchto sítí a aby síť, kterou provozuje, byla otevřená také pro konkurenty na trhu s plynem a s elektřinou. A to znamená, že komise se snaží vycházet stříc celkovým zájmům Řecka a to samozřejmě platí také pro energetický trh. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní otázka 27, paní Jakolina. A ještě opakuje, že toto bude poslední otázka na pana komisaře a bude se dotýkat eh, těžby ropy ve Středomoří. Pane komisaři, můžete. Pane předsedající, pane poslanče, Toto téma patří do mého portfolia, je to pro mě velká priorita. My jsme 7. července také zde na plénu hovořili o hlavních oblastech naší činnosti a o um, těžbě ropy eh, na moři a o tom, jak zajistit jejich bezpečnost. Snažíme se uzavřít eh, naše konzultace, abychom zjistili, jaká opatření jsou nejvhodnější a nejnutnější Jedna věc jsou kontroly, ověřování, bychom chtěli, aby v rámci Evropské unie platili a aby byly zaváděny nejvhodnější bezpečnostní normy a zaměřujeme se zejména na účinnou spolupráci mezi regulatorními orgány členských států, které mají zodpovědnost za tuto oblast a také o posílení inspekcí, eh, které by měly dbát na dodržování předpisů. Chceme zajistit, aby členské státy měly jednotná pravidla pro těžbu na moři. Také eh, schvalování tě, této těžby spadá do kompetencí členských států podle platného práva. Eh, já jsem radil ještě v létě, abychom eh, byli opatrní při povolování této činnosti, aby byly pozastaveny práce, které již byly povoleny. Víme, že Eh, je potřeba eh, si uvědomit, že jsme v extrémní situaci. Itálie se rozhodla eh, zavést tento preventivní postup. Evropa by měla také globálně se zasadit o úsilí pro zpřísnění bezpečnostních pravidel. Jde zejména o Evropský region Středomoří. Tady máme velkou zodpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí Víme, že eh, jakákoliv nehoda, jakákoliv nehoda v našich vodách by mohla mít zničující dopad na jižní pobřeží a napak. My jsme navázali kontakty s eh, státy Jižního středomoří, s Alžírskem a s Libií a navrhli jsme jim intenzivnější spolupráci středozemí. Eh, má velmi zranitelné životní prostředí, které bychom měli všichni chránit. Začali jsme také vést diskuse se Spojenými státy. Evropské právní předpisy by podle mě měly stanovit také jasná pravidla záruk za způsobené škody. Jde o vymezení územních oblastí, v oblasti práva životního prostředí a o řešení aspektů spojených se biodiverzitou. Směrnice o trestní zodpovědnosti za způsobené ekologické škody začne brzy platit a e, na základě ní bude možné přijímat další opatření. Když se mluví o etickém kodexu těchto společností, které působí ve Středomoří, tak tady e, e, musí členské státy vyzvat rovné společnosti, aby zlepšili bezpečnostní opatření a zvýšili tyto normy na vyšší úroveň a aby vyvíjeli krizové plány pro případy katastrof. Eh, to neplatí jenom pro evropské vody, ale také pro pobřežní vody, které jsou v sousedství. Eh, budeme dále zkoumat tyto aspekty eh, a budeme prověřovat technické kapacity provozovatelů těchto této infrastruktury. Měli bychom také eh, zkoumat finanční vybavenost eh, těch provozovatelů, aby mohli ručit za a mohli eh, poskytnout prostředky na odstraňování škod. Za několik týdnů komise předloží sdělení, které se bude týkat bezpečnosti těchto ropných a plynových vrtů, kde mm, popíšeme opatření, které plánujeme, abychom zajistili co největší bezpečnost. Toto sdělení se bude potom diskutovat také na výboru ITRE a zahájíme tím eh, prohloubenou konzultaci. Thank you, Děkuji vám, pane komisaři. Pane Jakolino. Pane Rubiku a paní Morganajte, vy kolejné máte. Není příležitost dodatečným otázkám. Pane Jakolino, děkuji vám, pane předsedající, a děkuji za tento řečnický čas. Děkuji panu komisaři abych to upřesnil. Záruky, které jasně poskytuje pan komisář, eh, přijímáme s potěšením. Nicméně nemyslíte si, pane komisaři, že by se dalo ještě zasáhnout u libijských orgánů tak, aby se tyto kroky skutečně realizovaly? A nemyslíte, že eh, taková tato silná koordinace by v rámci Středomoří mohla mít ještě silnější dopad, takže by tedy byla vhodná. Děkuji. Děkuji, pan Rubik. Pane předsedo, vážený pane komisaři, jaké mezinárodní instrumenty máme k dispozici pro to, abychom také celosvětově byli schopni prosazovat určitý konkurenční řád, to znamená polovací řízení, které by všechny pro všechny znamenalo stejné šance, stejné povinnosti, stejné zisky. Konstatujeme, že u tohoto povolovacího řízení se nám nedaří vytvářet potřebné struktury. Jde tedy o efektivní, ale důkladné povolovací řízení. To znamená, které by pomohly realizaci projektů. Děkuji, omlouvám se že špatně eh, vyslovím vaše jméno. Omlouvám se, že teď formálně nemůžeme přijmout vaši otázku, ale můžete položit dodatečnou otázku. Děkuji vám, pane předsedající. Nebudu mít tedy dost času na to, abych položila svou vlastní otázku. Toto téma nicméně je pro mě též důležité. Vítám iniciativu a pokus komise zaměřený na posílení eh, právní za, eh, za mm, rukohledně eh, ropných vrtů. Moje otázka je drobnější, nevstavuje se ke středozemnímu, ale k Baltskému moři a k třetím zemím, které nejsou součástí EU. Vím, že EU může zvládat eh, své zájmy a řídit je, ale jak eh, se máme chovat eh, vzhledem k třetím zemím? Děkuji. Pane komisaři, máte slovo. Jde o to, že Buď to budeme chtít eh, postupovat prostřednictvím členských zemí anebo Evropské unie, tak aby svět přijal naše vysoké standardy. Ve Velké Británii jsou skutečně eh, vysoké standardy a know-how. A my eh, ve sdělení chceme členským zemím navrhnout to, aby ty maximální standardy pro povolování, provozní bezpečnost, nouzové plány, vzdělávání zaměstnanců, aby tyto standardy se staly celoevropsky závaznými. Dále, my také v zahraničních kontaktech chceme toto téma položit na stůl. My jsme toto už učinili vůči Libii, a pokračuje se také, o, pokračuje se také v oblasti dialogu eh, v Černom, Černém moři a eh, zemi, které, zeměmi, které s tímto mořem sousedí. Dále chceme působit na evropské hráče, třeba takové podniky jako Shell nebo Total nebo BP. Oni mají standardy, které si vytvořili a které používají na území a ve vodách Evropské unie. A pak eh, eh, věřím, že je nutné, aby stejné standardy využívali třeba v Severním moři a jestliže tam je to možné, pak eh, také Libie ve středozemním moři musí být schopna to tež dodržovat, aby prostě neexistoval žádný standardový dumping. Je třeba se pokusit o to, aby evropské podniky exportovali své technické možnosti, které využívají v Evropě. A to je příspěvek k ochraně středozemí a také dalších oblastí. Děkuji vám, pane komisaři, za velice jasné a obsáhlé odpovědi a omlouvám se autorům eh, otázek číslo 22 a 28, které dostaneme později písemně. Je to tím, že jsme pod časovým tlakem. A nyní se dostáváme eh, k otázkám paní Georgian Kunin a bude to otázka 33. Eh, otázka pana Cukalase. She can give us the answer to that, and I would expect that we can get through. To... Myslím, že se nám podaří se dostat minimálně k otázce 35. Uvidíme, jak to dopadne. Please, commissioner. Paní komisařko, děkuji. V dubnu tohoto roku komise přijala sdělení o zjednodušení implementace eh, výzkumného programu, kde se navrhují různá opatření které by měla vést ke změnám, včetně změny právního základu pro výzkum v Evropě. A týká se to i řízení a prevence rizik. Jedno z řešení, které komise navrhovala po konzultacích s eh, dalšími zainteresovanými stranami, je použití eh, paušální částky pro jednotlivé projekty. Eh, potom by nemuseli předkládat podrobné výkazy a za to by dostali paušální částky na ty projekty. A ta vyplácení by bylo spojeno s předložením výsledků z těchto projektů. Komise se nicméně uvědomuje, že by to mohlo mít eh, potenciálně negativní dopady, prodloužení vyjednávacího vyjednávací doby a proto komise navrhuje prostudovat všechny dopady takového rozhodnutí předtím, než bude předložen příslušný legislativní návrh. Průměrný eh, čas předělení grantu je asi 340 dní. Je to o měsíc kratší doba, než to bylo v šestém rámcovém programu pro vědu a výzkum. Víme, že existuje prostor pro zlychlení těchto postupů, ale u národních grantů, eh, když to srovnáme, je to také eh, v průměru jeden rok. Snažíme se o budování společného evropského výzkumného prostoru a proto by asi bylo dobře sjednocení pravidel pro jak evropské, tak národní granty na výzkumné projekty. Rámcové programy se o to snaží eh, a vytváříme společné programovací iniciativy. Také máme platformu pro zainteresované strany, které se zabývají těmito otázkami a tato platforma vznikla nedávno. Eh, vysoce rizikové projekty se zaměřují na Inovativní postupy, to také podporujeme v rámci Evropy a předběžné analýzy říkají, že výběrová řízení prováděné výzkumnou radou eh, také směřují financování na tyto projekty. Akce Marie Curie se snaží změnit eh, nebo zamezit tomu, aby docházelo k odlivu mozku z Evropy. tento program Marie Curie byl přijat v 90. letech a vedl vytvoření nových pracovních míst pro výzkumníky za přiměřené odměny. Celkový rozpočet několik miliard euro eh, znamená, že by se mělo podařit eh, přitáhnout eh, více než 50 výzkumných pracovníků, jak v soukromém, tak v veřejném sektoru. Také existují granty na reintegraci, ten byl zjednodušen a tím právě specificky řešíme otázku odlivu mozku. Děkuji vám, paní komisařko. Jako první dodá otázku pan Cukalas, potom eh, pan Rubik a pak další. Pane Cukalasi, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji vám, paní komisařko, za odpověď. Moje otázka je zaměřená na to, abych upozornil na skutečnost, že Evropa nehledě na ambiciózní projekty, nadále se opožďuje za lisabonskými cíly, tak jak byly definovány na počátku období. A v letošním roce tu máme ten výsledek, že země Ázie a Tichého oceánu prožívají neuvěřitelný rozvoj výzkumu. To též platí pro Spojené státy, nikoli však pro nás. Kvalita, kterou my tedy hledáme, musí být posílena. Rubik. Pan Rubik? Paní komisařko, finanční rámec pro výzkum eh, byl svědkem intenzivní debaty eh, s ohledem na různé programy, o tom se neustále velmi diskutuje a parlament, tedy všechny politické strany, odmítají škrty v těchto programech. Mohla byste se vyjádřit eh, k tomu novému finančnímu rámci pro ITRE?

výzkumných financí na konkurenceschopnost mezi malými středními podniky, protože často malé střední podniky nejsou schopny zajistit eh, spolufinancování a, eh, nebo být dostatečně konkurenční oproti velkým podnikům. Jenom bych eh, ráda věděla, zda si přejete vytvořit nějaký společný systém pravidel, tak, aby malé střední podniky měly lepší přístup k tomuto financování. Děkuji, paní komisařka. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji všem poslankyním a poslancům. A k té eh, poslední ta poslední otázka se dá rozdělit na dvě, takže já, e, pokud dovolíte, odpovím e, následně. Myslím, že důležité je zúraznit e, politický aspekt. Ano, potřebujeme meziinstitucionální dohodu ohledně toho, jak mají fungovat tyto výzkumné pro, programy. Proto velice úzce spolupracuje výbor ITRE a výbor pro rozpočtovou kontrolu v parlamentu společně s účetním dvorem tak, aby byla vytvořena společná politika u těchto tak důležitých otázek. Myslím, že pravidla, která nyní spravují náš výzkumný program, evropský výzkumný program, musí být jasně definována, musí být také konzistentní. Žadatelé, podle mne, ať už to jsou vzdělávací instituce, výzkumná centra nebo soukromé firmy, musí jasně, přesně vědět, jak tyto eh, výzkumné iniciativy budou velice prakticky, z praktického hlediska fungovat. Takže já plně přijímám to, co, co říkáte a právě proto tu máme tedy zjednodušení eh, této politiky, mm, projednáváme to a velice silně usilujeme o dosažení toho cíle, protože všichni víme, že potřebujeme ještě dále zjednodušit celou praxi a politiku, kterou máme v této oblasti zjednodušení těchto programů je klíčovou politickou prioritou pro nás, pro mě, pro celou komisi. Potřebujeme eh, velice soustředě na tomto pracovat společně s parlamentem, abychom toho dosáhli. Co se týče otázky ITRE. Eh, to ITRE to je eh, věc, která eh, byla důležitým tématem nejen pro naši komisi, ale i pro minulý eh, mandát a snažíme se najít komplexní odpověď. Návrh byl předložen komisí. Tento návrh se není prodiskutovává. Já vím, jaké city s tím souvisejí v parlamentu, že se jedná o financování, odkud přichází tyto finanční zdroje. Nicméně je to projekt, který má fungovat, může přinést obrovský prospěch nejen Evropě, ale celému světu, pokud úspěch. A tento projekt se netýká jen Evropské unie, jak víte, protože je to projekt, do kterého eh, jsme začleni mezinárodní partnery, takže my velice silně spolupracujeme eh, a velice konzistentně spolupracujeme s mezinárodními partnery, abychom tento projekt dostali dál s vaší spolupráci doufám, s vaší podporou se nám to podaří prosadit. Děkuji vám, paní komisařko. Jak už jsem uvedl, máme nedostatek času. Přejdeme tedy k otázce od pana eh, Hama. Já se omlouvám, eh, že nebudeme probírat otázku pana Kellyho 36. Ani ty další, ani 37, 38, 39, 40, 41. Další otázka tady je od pana Papa Nikolau od eh, a je na paní komisařku, prosím. Strategie do roku 2020 si klade za cíl um, podpořit udržitelný růst a tento pakt by k tomu mohl přispět. Eh, inteligentní hospodářský růst bude založen na ekonomice, která je inovativní což bude znamenat posílení všech eh, aspektů. Klíč k budoucí evropské prosperitě eh, je o tom, jak eh, převést tyto myšlenky do praxe a vyrábění výrobků, které se budou všichni na světě koupit. První podmínkou, kterou bude potřeba splnit, je posílení naší znalostní báze. A to právě dělá i Evropská rada pro výzkum. Ve velmi krátké době se této radě pro výzkum podařilo získat se uznání jako jedna z nejlepších agentur pro podporu výzkumu. To se potvrdilo také ve zprávě z roku 2009, eh, které, kterou se psalo šest eh, nejlepších expertů na světě. Mnoho financovaných projektů jež přináší eh, hmatatelné výsledky. Například Imperial College z Londýna Eh, zveřejnili výsledky svého laboratorního výzkumu, které by měly na pomoci transplantaci kostí, vytváření kostní tkání na eh, základě eh, biomateriálu, které by zamezily využívání lidského materiálu. Dále Měchovská univerzita přišla s technikou blokování Eh, genetického materiálu, což by mohlo zamezit eh, srdečním infarktům. Je to velmi inovativní a teď již patentovaný postup. Takže vidíme, že tyto projekty vedou k radikálně novým inovativním výsledkům a také řeší velké výzvy, se kterými se naše společnost potýká. V neposlední řadě Rada pro výzkum byla velmi úspěšná při stanovování měřítek pro konkurenci národních Eh, finančních eh, mechanismů, například v Polsku, ve Francii, Portugalsku a ve Švédsku. Tím, že byly vytvořeny měřítka nebo normy pro poměřování úspěšnosti těchto programů, se tím zvyšuje statut, eh, viditelnost a také přitažlivost evropského výzkumu. Pane Papa Nikolau, máte doplňující otázku? Děkuji vám, eh, pane předsedající. A paní komisařko, děkuji vám za odpověď. Výzkum eh, souvisí s inovacemi, takže je to nezbytná podmínka růstu. Chci se vás zeptat na následující. Hovořila jste o Londýně, o Polsku, Švédsku, pokud se nepletu. Citovala jste také eh, Portugalsko z jižních zemí, tedy co se konkrétně jižních zemí týče, máme také eh, dobré příklady, příklady inovací, tam, kde inovace eh, byly takto dosaženy, kde byly finance správně využity. Eh, mám teď na mysli Španělsko, Řecko a další země, které jsou na jeho Evropě. Můžete nám o tom něco říct? Děkuji. Já bohužel nemám konkrétní informace o které eh, je tady žádáno, pokud se týče zemí na jihu. Ale musím říct, že Evropská rada pro výzkum eh, tu zajímají pouze žádosti, které tam je jediným požadavkem excelence. Nezáleží na zemi, na žádných, dajný, na žádných jiných kritériích. Skutečně excelence, to je jediné kritérium. A proto já si myslím, že ten důvod, proč si vytvořili tak rychle eh, vynikající reputaci, tak to je vlastně právě ta excelence. A já myslím, že to je věc, kterou bychom měli podporovat a dále rozvíjet. A myslím si také, že Evropská rada pro výzkum by měla nadále pracovat, nadále pokračovat v těchto kooperacích. Eh, v příštím roce se chystá eh, doklad o, o koncepci financování. To například znamená, že komerční koncept, potenciální koncept, musí být nejdříve nějak testo, testován na e, prototypech, včetně ochrany duševního vlastnictví a tak dále. Čili toto je věc určitě velice důležitá. My musíme nadále podporovat tento rozvoj na půdě Rady, Evropské rady pro výzkum. A zajímavé je, že mnohé členské země nyní skutečně pozorují takovýto koncept a uvažují, jestli by si podobný výzkumný koncept nevytvořili také doma. Děkuji vám. Teď se dostáváme k otázce číslo 35. Je to otázka Paddy Kop Gallaghera a paní komisařka má slovo. Komise chce zvyšovat podíl malých a středních podniků na evropských výzkumných programech a chceme jim také pomoci dostat plody svého výzkumu na trh. Toto je součást našeho mandátu. Komise chce, aby tento program byl pro malé střední podniky co nejúspěšnější, tak aby procedury byly jednoduché a zároveň, abychom měli k dispozici zdravé financování. My už jsme podnikli několik kroků, jakožto redukce eh, auditu, redukce eh, kontroly kapacity a tak dále. Ale musíme udělat více. Komise předložila návrh, který byl už 29. dubna letošního roku předložen Radě a parlamentu, kde navrhujeme dlouhodobějších opatření, řadu dlouhodobějších opatření, například dlouhodobé paušální platby. Komise se přeje, aby tato opatření byla co nejrychleji schválena a navrhneme příslušné legislativní změny. Za druhé, v rámci sedmého programu, eh, tak jak jsme to eh, v červenci, koncem červencem tohoto eh, roku zveřejnili, se týká rozpočtu. Mělo by to být zvýšeno, zvýšeno z 14,7 na 15,7 což je o něco více než ta cílová hodnota 15 podle rámcového programu. My samozřejmě nadále monitorujeme postup a pokrok těchto nových opatření. Za třetí, dále eh, Eurostars, to jsou nové eh, společné programy spolu s Eurikou. Týká se to 26 členských zemí. Za čtvrté, Enterprise Europe Network byl vytvořen v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovaci a tento program dává k dispozici služby malým a středním podnikům v rámci FPS 7 Eh, přesněji řečeno, zde hrají roli národní kontaktní místa a ta mají budovat kapacitu, mají přibližovat malým a středním podnikům FP7, pomoci vyhledávat partnery, eh, předkládat návrhy a poskytovat možnosti konzultací pro malé a střední podniky. Prostřednictvím těchto opatření a kroků se očekává, že zhruba 20 tisíc malých a středních podniků budou mít z FP7 přímý zisk. A dále máme platformu pro elektronické učení, zejména učenou pro malé a střední podniky e, do roku 2012. Půjde o to, aby se co nejlépe využívaly výsledky a bude se poskytovat trénink, školení zadarmo a online. Děkuji. E, jako první pan Gallagher a potom ještě dvě otázky doplňující. Opět pan Kelly, bohužel, ale eh, nedostane tady odpověď na svoji vlastní otázku. Pan Gallagher. Děkuji vám, pane komisaři, paní komisařko, za tak eh, obsáhlou odpověď. Malé středně podniky jsou páteří evropské ekonomiky. Podpora pro tento sektor je nezbytná, pokud se má Evropa zotavit ze současné krize. Strategie do roku 2020 eh, klade důraz eh, za podporu vědy a výzkumu. Není ale pravda, že je také důležité zlepšit eh, úroveň účasti těchto malých a středně velkých podniků v rámci programu pro vědu a výzkum. A na to se chci ptát paní komisařky, co udělá komise pro to, aby tento sektor podpořila, aby mu pomohla čerpání prostředků z eh, každoročního programu na podporu výzkumu. Eh, děkuji, pan Kelly. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji vám, paní komisařko, za vaše odpověď. Já mám tři body. 90% nových výrobků, které se odvíjejí z těchto výzkumných eh, projektů, pocházejí od malých a středně velkých podniků. Nicméně největší problém, se kterým se potýkají jsou, je zajištění ochrany práv duševního vlastnictví. A možná, že by tady byl eh, lepš, lépe koordinovat patentovou politiku. Eh, pak se chci podívat na oblast kvantové fyziky a eh, technologií pro ukládání dat. Co budete dělat na podporu těchto odvětví? A teď pan Kelly. Já je mi líto, že jsme se nedostali k mé otázce, ale toto je, eh, s tím souvisí. Myslím, že eh, často velmi rychle máme výsledky z některých projektů a projevuje se to u těch eh, malých a středních podniků. Lidé velmi často jsou svědky toho, že mm, ta práce je velmi prospěšná Děkuji vám, komisařko. Já bych chtěl říct si panu Gallagherovi, že mám, jsem rád, že mám tady příležitost eh, ukončit eh, tuto moji první návštěvu v parlamentu ve své mateřštině. My doufáme, že ten průzkumný program z roku 2009, z června tohoto roku, určitě zrychlí rozhodovací proces v rámci rámcového programu prostřednictvím agentury. To samozřejmě souvisí také s kapacitním programem pro malé a střední podniky. Pro nový pracovní program máme připravené nové konkrétní návrhy v pracovním programu na rok 2011 a měli bychom podpořit malé střední podniky a jejich výzkumné partnery, aby posilovali své zapojení. My doufáme, že toto úsilí bude pokračovat pak ještě v letech 12 a 13. Máme tady nové možnosti v podobě nových postupů, nových pravidel a zjednodušování výzkumu. To už jsem vlastně zmínila před chvílí. Některé věci je možné uvést do praxe okamžitě podle stávající legislativy. E, například e, potřebujeme toto uplatňovat v oblasti participativního výzkumu. Je možné zlepšit e, různá výběrová řízení a podobně je možné také pokračovat jenom s drobnými změnami v pravidlech stanovených komisí a je možné například eh, akceptovat eh, průměrné personální náklady a podobně. To jsou všechno zjednodušující pravidla, která zasehnou také učednictví. My samozřejmě tady máme k dispozici množství nových projektů a většina z nich neli všechny jsou ze podniků malých a středních. A tyto podniky mají eh, řadu potíží, také to, co jste zmínil, a to je ochrana duševního vlastnictví. Já jsem na skupině komisařů pro inovace a komisař Barnier je také jedním členem. My velice úzce spolupracujeme a my bychom chtěli takovou vlajkovou loď našich výstupů publikovat v říjnu. Budeme chtít vyřešit konkrétní problémy týkající se právě duševního vlastnictví. Pokud se týče technických možností skladování dat, tak tady je řada různých příležitostí, které lze využít. A mnohé soukromé společnosti toto vnímají jako příležitost. My bychom rádi, kdyby jakmile publikujeme eh, tu vlajkovou loď inovační politiky, tak eh, aby následovala vážné úsilí o další návrhy a odvážné návrhy a abychom se opravdu poprali s těmi problémy. Čili eh, ti, kteří se zabývají touto problematikou, určitě uvidí, že komise je připravena pozitivně reagovat. Pan Kelly hovořil o rychlých ziscích eh, z rychlého plnění a já si myslím, že skutečně je uvidíme právě po tom zveřejnění eh, té vlajkové lodi naší inovační politiky. Bude se otýkat standardů, patentů, duševního vlastnictví, nařízení, regulace. Do toho pat, také patří otázka rizikového kapitálu, to je velice důležité pro mnoho malých podniků. Bude to zahrnovat také výzkumná střediska, univerzity, soukromé i veřejné společnosti a tak dále. My, když jsme debatovali o tom, co všechno tam patří, tak já si myslím, že uvidíte, že my skutečně jsme se zabývali úplně všemi možnostmi. Samozřejmě, že politika samotná to nevyřeší, my potom budeme muset monitorovat a zajišťovat to, aby eh, ti, kteří jsou důležití pro tuto politiku, byli ochotní s námi spolupracovat a do toho patří také Evropský parlament. Děkuji vám, paní komisařko, za poskytnuté odpovědi. A nyní eh, přijde série otázek na pana komisaře Hána a já se omlouvám autorům otázek 36 a 41. Dnes se na ně nedostane, ale dostanete odpovědi písemně. První otázka na pana komisaře Hána je číslo 42 pana Poslta o podunajské strategii. Až budete připraven, pane komisaři, tak si vemte slovo. Máme 15 minut na ty tři otázky, takže prosím, pět minut na jednu otázku. Děkuji, pane předsedající. Já děkuji za otázku. Tady jde o perspektivu spolupráce mezi Bavorskem a Rakouskem a Českou republikou. To je skutečně skvělá příležitost, jak rozvíjet tento region, ve kterém žije 5 milionů občanů a jak tady podpořit politickou dimenzi, turistiku, to všechno by se mohlo odrážet v projektech tohoto euroregionu. Také v rámci Dunajské, no podunajské strategie je to možné, probíhají konzultace, které se týkají těchto oblastí, jako je turistika. To by eh, Eh, tomu by měla být eh, věnována velká pozornost. Také v oblasti kulturní spolupráce tady existují zajímavé myšlenky, například v oblasti mezikulturního dialogu. Co se týče podpory těchto regionů, tak v tomto regionu česká rakouská a Bavorska existují různé programy spolupráce, které mají k dispozici téměř 430 milionů eur v tom současném období. To je velmi zajímavý objem prostředků a je teď na účastnických regionech, aby využili v maximální možné míře tyto peníze, aby vytvořili příslušné struktury To mi přijde jako eh, velký potenciál, který by se snad měl zúročit. Děkuji vám, pane poslete, máte slovo. Děkuji vám, pane komisaře. za velmi dobrou odpověď. Mezitím se stalo eh, nová věc. Plzeň se v roce 2015 stane jedním z kulturních měst, eh, nebo evropských měst kultury. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli bude udržena výše prostředků pro euroregion na současné výši. Pane komisaři, ano, eh, pane poslanče, já jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že právě v oblasti kulturní spolupráce je regionální spolupráce velmi užitečná, protože kulturní oblast eh, často přesahuje hranice a proto velmi vítám, že se právě to stává jedno z těžišť eh, spolupráce euroregionu a také tohoto konkrétního eh, euroregionu a když bude Plzeň eh, hlavním městem kultury, tak si myslím, že to bude mít velmi pozitivní přístup a bude to velmi důležitý, pardon, dopad a bude to velmi důležitý impuls. Děkuji, pane komisaři, pane posote. Teď k otázce pana Crowleyho, číslo 43. Děkuji, pane předsedající, pane poslanče. Já jsem velmi rád, že vám mohu oznámit, že před několika dny komise přijala kladný postoj k této žádosti a že tedy bude poskytnuta finanční pomoc ve výši více než 13 milionů eur Eh, je to pouze návrh, který zatím, jak asi víte, to ještě se vyžaduje souhlas eh, parlamentu, ale také rady. Mohl bych jenom v krátkosti připomenout celý ten postup, eh, ty první škody se objevily nebo byly nahlášeny 19. listopadu 2009 a žádost byla podána 27. ledna 2010, to byl poslední možný eh, den. Pro podání těchto žádostí potom ale bylo potřeba ještě vyjasnit některé skutečnosti, takže 24. března byla ještě poslána žádost o doplnění těch informací. 15. června jsme dostali odpověď. Ten problém spočíval v tom, že Ehm, byla překročena ehm, prahová, nebyla překročena ta prahová hodnota ehm, v oblasti těch rozsáhlých takže bylo potřeba překlasifikovat tuto pomoc. K tomu jsme provedli výzkum, a poté, jak už jsem říkal, eh, jsme, se, jsme rozhodli kladně, eh, to proběhlo 14. září, jsme mohli schválit tento návrh, který eh, by měl vést k tomu, že budou pokryty náklady těchto způsobených škod. Ale samozřejmě to vyžaduje ještě schválení parlamentu a rady a celkem by tedy na to měli více než, více než 13 milionů eur. Thank you. Two brief... Děkuji. A dva krátké doplňující dotazy. Nejdříve pan Crowley, pak pan Kelly. Pan Crowley a pan Kelly. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu komisaři za odpověď. Myslím, že k těm největším potížím v tomto případě Eh, jsou eh, pokračující náklady, poněvadž eh, krátce po listopadu došlo k dalším záplavám a mnohé podniky v Bendonu, odkud pocházím já, to je město 5000 obyvatel, tak pořád ještě nejsou schopny obnovit výrobu. Možná, že bychom se měli zaměřit také na dlouhodobé řídící plány, stejně tak jako střednědobé eh, finance. Teď ještě pan Kelly a potom ještě pan Kalacha. Děkuji, pane komisaři, za vaši odpověď a také za poskytnuté fondy, ačkoliv jsme nedosáhli limitu. Mě by zajímalo, jestli budete uvažovat o tom, že by se kritéria pro ten limit národní katastrofy mohl změnit aby eh, bylo, bylo možné třeba podle velikosti země eh, s tímto limitem hýbat. Pan Kalager? Eh, pane předsedo, já bych chtěl poděkovat panu komisaři i jeho předchůdci, poněvadž došlo skutečně k velice úzké spolupráci mezi evropskými orgány a Dublinem a podařilo se Eh, příslušnou eh, žádost podat. Úplně v poslední hodině eh, bylo to 30 milionů, což je na Evropskou míry poměrně drobná částka, ale přesto my jsme za ní vděční. A ono, samozřejmě ta otázka limitu není úplně optimální pro nás. Pane komisaři, máte slovo? Děkuji. Děkuji vám za slova uznání, která rád vyřídím eh, ve svém komisariátě těm pracovníkům, kteří se nasazovali nejvíce. Pravidla Fondu Solidarity předpokládají, že limit je 0,6 HDP. To by v případě Irska bylo nějakých 930 953 milionů eur a existuje maximální částka 3,5 miliardy eur, tedy to je hodnota škod. To znamená, to by bylo, to odpovídá těm největším členským zemím. A toto je jeden z důvodů, proč komise už v roce 2005 volala po úpravě Fondu Solidarity a dokonce ji i navrhla, a to zejména ve dvou jím smyslu. Jednak, aby se sjednotila, sjednotily limity to znamená na jedné straně, aby došlo k poklesu toho národního limitu, ale také, aby došlo ke sjednocení obou kategorií, to znamená celonárodní katastrofa a regionální katastrofa. Já nechci eh, skrývat to, že nám dochází zhruba dvojnásobný počet žádostí o prostředku, než ve skutečnosti schvalujeme. A je to proto, že kritéria pro posouzení v podstatě nepřipouštějí, aby se zde angažovala Evropská unie ve spolufinancování vzniklých škod. Čili z tohoto důvodu se snažíme o eh, sjednocení pravidel a de facto by to mělo vést také k urychlení celého procesu. Viděli jsme například u Irska, že to trvalo nějaký 8, 9, 10 měsíců plus pár týdnů, to znamená, že je to téměř jeden rok musí uplynout od katastrofy, než skutečně může dojít k výplatě prostředků. A z tohoto důvodu, nebo to souvisí také s tím, že tento fond Solidarity stojí mimo rozpočtové prostředky. No a my chceme také rozšířit eh, možnost zápočtu eh, jednotlivých škod a myšlenka, kterou sledujeme, je ta, aby třeba v otázce v případě technologických katastrof, eh, abychom mohli lépe jednat. V roce 2005 byly ovšem naše návrhy odmítnuty, ale Současné katastrofy, ty nejnovější, mě umožňují, abych tyto návrhy vrátil do hry a moje oddělení v komisi momentálně pracuje na upraveném návrhu, který se opírá události posledních pěti let. A já tady doufám, že zejména vzhledem eh, k tomu, co eh, se odehrálo za posledních pět měsíců, eh, tak, že bude vůle Eh, spolupracovat na úpravě pravidel a doufám tady, že budeme mít v budoucnosti upravený eh, nástroj s větší šíří, ale hlavně rychlejší. Děkuji vám a nyní velmi stručně ještě eh, k další otázce. Otázce pana Hovita. A kdybyste, pane komisaři, prosím, mohl toto ještě zodpovědět. Ah, ano, takže jenom velmi krátce. Nová britská vláda eh, se eh, usiluje o decentralizaci veřejné moci. Ještě není eh, úplně jasné, jak budou vypadat tyto nové struktury, takže na to nemohu poskytnout nějakou komplexní odpověď. Myslím, že si musíme počkat na to, jak eh, budou fungovat tyto nové orgány, které budou mít na starosti tyto regionální programy. Já doufám, že nedojde k prodlením při implementaci těchto regionálních projektů. Pane Havite? Eh, Děkuji vám, pane předsedající. Jsem rád, že se podporuje takto demokratický proces a budou opravdu velice stručný, abych respektoval svěřený čas. Pane komisaři, ve svém dotazu se ptám, eh, zda už ke konzultacím došlo mezi komisí a eh, britskou vládou. To je velice konkrétní dotaz. Došlo k nějakým konzultacím? Eh, tuto otázku jsem vám tady velice jasně položil a, mm, a při je možné Eh, aby strukturální fondy umožnily eh, eh, to, že budou zváženy nové aspekty této nové struktury a nepřestane refinancování? financování? To je velmi jednoduché. Až dosud jsme neměli žádné kontakty nebo rozhovory s britskými úřady a i to bude platit i pro to financování, o kterém jste hovořil. Já vám velmi děkuji za výstěžnou krátkou odpověď. Tím končí otázky na komisi a zasedání bude pokračovat v 9 hodin.